Welcome back. Welcome back and please be seated. Pleasure to have you on board. We still... Takže budeme pokračovat, ještě před sebou máme nějaký eh, čas, absolvovali jsme eh, přestávku na kávu a teď tedy budeme pokračovat dál. Máme čas do 17.30 s tou další částí, protože pak v 17.30 ček, nás čeká závěrečný eh, panel. Vidím, že přednášející už jsou zde. Vítám pana Věviorovského, který je eh, z Úřadu Evropského inspektora ochrany údajů. A pak tady je také pan profesor Pellegrini, který už je rovněž v sále. Vítám vás, ale ještě předtím musíme projít snad tu nejdůležitější část, to je diskuse o jednacím řádu. To je tedy název tohoto bodu. Máme pozměňovací návrhy k jednacímu řádu, které projednáme. Nejprve eh, bych to zasadil do rámce. V článku 6 jednacího řádu JPSG v souladu s doporučeními konference předsedů EU 23. a 24. dubna 2017 v Bratislavě. JPSG má přeskoumat svůj jednací řád dva roky po ustavující schůzi a závěry z takovéto revize předloží předsednictví konference předsedů parlamentů eh, členských států EU. Na základě toho byla otevřena eh, na posledním jednání JPSG v únoru v Bukurešti lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů a sice do 4. září tohoto roku. V této lhůtě jsme dostali 13 pozměňovacích návrhů od delegací, kromě toho také spolupředsedové předložili pozměňovací návrhy, což je výsledkem práce pracovní skupiny pro Dánsko. Dostali jsme příspěvky od parlamentu Bulharska, Rumunska, Finska a Chorvatska. Eh, a toto se týkalo zapojení dánského parlamentu eh, do JPSG. JPSG také obdržela několik písemných příspěvků, které navrhují změny v jednacím řádu JPSG. A všechny eh, pozměňovací návrhy, které jsme dostali, stejně tak jako písemné příspěvky, jsou zařazeny mezi dokumenty, které byly předem rozeslány k tomuto jednání. Máme tedy řadu pozměňovacích návrhů, která se týkají zapojení dánského parlamentu. Víme, jaká je dánská situace. Dánsko se vyloučilo eh, z některé spolupráce na základě protokolu o přistoupení Dánska ke Lisabonské smlouvě a v důsledku toho probíhají jednání ohledně konkrétním zapojení Dánska do kontrolní skupiny pro Europol. My tedy projdeme ty pozměňovací návrhy a to následujícím způsobem. Před, předsednická trojka se domluvila na postupu pro diskusy a podporu pozměňovacích návrhů. Jsou tady vlastně dvě možné situace. V případě, že některý pozměňovací návrh bude koncentuálně přijat, bude to znamenat změnu jednacího řádu. V případě, že u nějakého pozměňovacího návrhu nebude dosaženo koncenzu, pak tento pozměňovací návrh tedy nebude podpořen a jednací řád, respektive jeho dotčený článek, zůstane ve stávající podobě, tak jako mu to není v jednacím řádu. Každopádně si myslíme, že diskuse v pondělí a v úterý bude znamenat ukončení tohoto postupu přeskumu jednacího řádu. Navrhuji, abychom nejprve začali diskutovat o souboru pozměňovacích návrhů, které se týkají zapojení dánského parlamentu do JPSG. My jsme na tuto otázku eh, upozornili delegace v našem společném dopise. Eh, tento soubor pozměňovacích návrhů byl rovněž zveřejněn na tzv. internetových stránkách IPEX. Tento soubor pozměňovacích návrhů navrhla pracovní skupina pro zapojení Dánska. Tato pracovní skupina se skládá z předsednické trojky a dánského parlamentu. Následně eh, spolupředsedové tyto pozměňovací návrhy předložili JPSG. Jakožto spolupředsedové navrhujeme delegacím, aby přijali tento soubor pozměňovacích návrhů k jednacímu řádu o zapojení dánského parlamentu do JPSG. Podle pozměňovacích návrhů by dánský parlament se stal členem JPSG s omezenými právy, to znamená, byla by to změna oproti stávajícímu statusu pozorovatele. K jednacímu řádu by byl připojen protokol, kde bude vysvětleno, jak konkrétně vypadá to zapojení dánského parlamentu. Dánský parlament se nezúčastní rozhodování nebo nebude účastnit rozhodování, ale postoj dánského parlamentu by byl uveden v záznamu. Jednání JPSG by se nekonala v Dánsku, až bude Dánsko eh, předsedat EU a Dánsko dále by nenominovalo zástupce JPSG do správní rady Europolu. Tento přístup eh, jsme podpořili my oba spolupředsedové v návaznosti na eh, dosavadní práci. A nyní bude vysvětlen postoj dánského parlamentu. Dáme tedy dvě minuty zástupcům zástupci dánského parlamentu, panu Orasmusi Norkvistovi, který je eh, předsedou delegace dánského parlamentu. Prosím. Děkuji trojce i spolupředsedům za tuto práci v posledních dvou letech bylo obtížné eh, najít nějaké dobré řešení, jak bychom se my jako dánský parlament mohli podílet na této důležité práci. Ta práce byla velice intenzivní, ale myslím dobrá a teď to řešení, které jsme nalezli, můžeme, myslím, všichni vnímat jako kvalitní, kdy umožní nám to plně se zapojit do práce kontrolní skupiny. Chtěl bych především poděkovat i zaměstnancům výboru LIBE v Evropském parlamentu, kteří nám opravdu hodně pomohli při hledání řešení, které bude možné ve smyslu jednacího řádu a které zároveň eh, vyhoví eh, přáním dánského parlamentu, tak abychom skutečně mohli eh, působit v této skupině. Takže s tím řešením jsme velice spokojeni a já doufám, že i ostatní parlamenty a Evropský parlament tyto pozměňovací návrhy také podpoří. Děkuji. Děkuji, děkuji mnohokrát zástupci dánského parlamentu, panu Notnestovi, za eh, prezentaci výsledků práce, která předcházela tomuto schromáždění. Chce si někdo vzít slovo nebo vyjádřit námitky? Nebo má někdo něco k tomu, k této práci? Pok- ano, vidím, že se někdo hlásí, prosím. Vy jste zástupce z polského parlamentu, je to tak? jazyku. Já mám jedno, já mám jednu pochybnost, protože to tady nezaznělo. Co v situaci, kdy eh, předsednictví eh, bude v dánských rukou? Kdo bude eh, reprezentovat trojku ve vedení Europolu? Protože vždycky trojka a mm, plní tu organizační úlohu. Bude tam, budou tam jenom dva v tomhle vedení, v té trojice. Jak to vyřešit? To tady nezaznělo, protože eh, se mi zdá, že tohle není vyřešeno. To ustanovení je takové, že ten, ta minulá země, respektive země, která bude následovat, eh, vlastně nahradí Dánsko a připojí se do trojky pro tento účel. Je to důsledek specifické situace eh, přistoupení Dánska k tomuto ujednání o prostoru eh, svobody a spravedlnosti. Takže to bude ten následující členský stát, který by následoval po Dánsku v předsednictví, v tom eh, cyklu rotujících předsednictví, a ten následující stát tedy zastoupí Dánsko v trojce, aby to fungovalo. Takové praktické řešení. Nejsou žádné další komentáře nebo námitky, takže to chápeme tak, že můžeme přejmout tento, tuto změnu jednacího řádu koncenzuálně. Takové eh, je tedy pravidlo v této meziparlamentní konferenci. Souhlasíte? Dobře. Takže tím je to vyřízeno. A mohu tady oznámit, že jednací řád bude v tomto smyslu pozměněn a změna jednacího řádu nabývá účinnosti dnes, právě nyní. Takže takto to bylo přijato. A nyní dám slovo spolupředsedkyni, která povede zbytek diskuse o pozměňovacích návrzích jednacímu řádu. Prosím. Děkuji. Nyní přejdeme k představení pozměňovacích návrhů jednotlivých delegací. Každá delegace má maximálně dvě minuty času. A dos, národní delegace tedy dostanou slovo v pořadí, jak byly pozměňovací návrhy předloženy. Jako první vystoupí delegace Nizozemska, paní Monika Denpor. Je to pozměňovací návrh 1, 5 a 8. Prosím, máte slovo. The Vážení eh, členové JPSG, jsem ráda, že mohu představit tyto pozměňovací návrhy nizozemské delegace. Chtěli bychom eh, dosáhnout čtyř cílů. Chtěli bychom dosáhnout transparentnosti, zajistit kontinuitu, konsenzus eh, a také neutralitu v zastoupení. Pozměňovací návrhy se týkají včasné dostupnosti dokumentů před každým zasedáním je PSG. A také eh, tam jsou požadavky, aby spolupředsedové JPSG eh, odůvodnili případné zamítnutí otázek. Měli, chtěli bychom stáhnout tu část pozměňovacího návrhu, která se týká zavedení maximální lhuty pro odpověď Europolu na písemné otázky. Proč? Protože Europol Europol už zajistil včasnou eh, komunikaci odpovědí ve lhůtě 6 týdnů. A pokud jde o zbývající pozměňovací návrhy zastoupení ve správní eh, radě Europolu, nizozemská delegace by kvůli kontinuitě navrhla, aby mm, mandát zástupce trval 18 měsíců. Měli bychom se vždy snažit o koncenzuální jmenování, eh, anebo alternativně by to byla, byla hlasování prostou většinou. Dále naše delegace navrhuje, aby zástupce který je volen, nepocházel z členského státu, který je zároveň členem předsednické trojky. Děkuji. Děkuji. A nyní zástupce německého spolkového sněhu, eh, sněmu, paní Suzane Mitpak. To je pozměňovací návrh 2, prosím. Äh, liebe Kolleginnen, aus unserer Sicht hat die bisherige Dámy a pánové, ano, co se týče jednacího řádu, tak eh, ty nové reformy pro nás samozřejmě znamenají vše, co jde ve směru zlepšení a zefektivnění parlamentní kontroly. Co se týče druhého návrhu, tak tady jde o právo na kladení otázek. Toto je samozřejmě důležitý nástroj, protože Tady vycházíme z toho, že každé gremium musí mít k dispozici dostatečný, dostatečné množství informací. A aby všichni členové tohoto kontrolního výboru mohli využívat všechny nástroje, které jsou k dispozici, tak my navrhujeme, aby v článku 4.2, kde se hovoří o předávání informací a údajů, tak předávání údajů stejně jako veřejn, zveřejňování údajů bylo řádně tedy zprostředkováno a myslím si, že ty nové technologie, které máme k dispozici, to umožňují. Děkuji. A teď Česká komora, pan Jaroslav Bžoch. Návrh 3 a 7, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Dovolte mi, abych představil naše pozměňující návrhy. My jsme už začátek eh, zmínili v, na našem jednání v Bukurešti, kdy si naopak myslíme, že eh, fair by bylo, aby se předsednictví, nebo aby se naši zástupci v eh, JSP, JPSG střídali tak, jak se střídá předsednictví, aby se mohly vystřídat všechny země, všechny členské země. Co se týče kontinuity, tak eh, argument v tomto případě eh, tak vždy bude záležet na tom, jak ten náš zástupce eh, v Europolu bude podávat své zprávy. Byli jsme svědky toho, že v minulosti ty zprávy, které se k nám dostávaly, byly víceméně jenom na jednu stránku A4 a nebyly vypovídající. Proto si myslíme, že nejvíce záleží na tom zástupci, kterého tam ta předsednická země vyšle. Co se týče druhého pozměňujícího návrhu, zde si myslíme, že by bylo vhodné změnit, změnit naše hlasování, přestože si myslíme, že bychom mohli dojít po každé ke koncenzu a je to ta varianta, která je nejvíce preferovaná, tak bychom byli rádi, pokud bychom mohli přijmout hlasování tak, jak je už dnes na jednáních Kosaku. A to znamená, že pokud se nebudeme schopni dohodnout na koncenzu, tak aby jsme hlasovali kvalifikovanou většinou. Thank you. And... Děkuji. Děkuji. A teď společné návrhy pocházející od německého Bundestagu a Bundesrátu a také od rumunské a chorvatské delegace. Takže prosím, paní Florea, jako vedoucí delegace rumunského parlamentu. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. My rozhodně podporujeme návrh číslo čtyři který souvisí s článkem 4.2 a který má co dočiní s právem klást otázky. My si myslíme, že tento jednací řád tady hovoří nebo nastavuje čtyřtýdenní lhůtu, v rámci níž by Europol měl zodpovědět otázky vycházející z této skupiny. Nicméně, co se týče způsobilosti těchto otázek, tak ta by měla být kontrolována trojkou a ne spolupředsedy. Protože ve chvíli, kdy hovoříme o verifikaci, tak verifikace čtyř lidí je lepší než verifikace lidí dvou, takže si myslím, že by to bylo lepší pro kontrolu způsobilosti té otázky. Stejným způsobem, co se týče otázek, tak i odpovědí, obojí by mělo být součástí fesu, protože jsme si vědomi toho, že těch otázek bude stále více a více. A proto všichni členové budou mít možnost vlastně vidět přehled všech otázek a nebudou muset duplikovat otázky, na které již bylo, na které již bylo zodpovězeno v IPEXu. A Tady tento návrh má podporu Chorvatska a dvou německých delegací. Stejným způsobem by bylo pohodné, kdybychom v elektronické formě všichni my, členové tohoto výboru, tyto otázky obdrželi, to znamená v elektronické podobě. To si myslím, že by bylo dostatečně transparentní. Jinak vše najdete v bodě 9 eh, a ten se týká článku 5. A tady jde o jmenování eh, člena správní rady. V souladu s tím rotačním principem týkající se předsednictví a také v souladu s principem rovnoprávnosti mezi členskými státy, bychom chtěli, aby každý stát měl to právo jmenovat svého zástupce, který by se účastnil jednání správní rady, protože tady by šlo samozřejmě o, o jaksi účastníky se statusem pozorovatele a myslím si, že by to vedlo k tomu, že by členské státy vlastně lépe, lépe rozuměly tomu, co se odehrává na půdě správní rady. Co se týče článku 5, tak tady článku 5 bylo předloženo několik návrhů. A my bychom chtěli, aby tady opravdu zůstalo těch 6 měsíců. My jsme vyzvali další eh, delegaci, delegace, aby nás podpořili protože pokud by tomu tak nebylo, tak my bychom byli již připraveni předložit jiný kompromisní návrh. Stejně jak, tomu řík, jak to říkal už zástupce výboru, tak tady hovoříme o členovi a jeho náhradníkovi za každý členský stát. To jsou tedy ty dva členové. Kromě toho, co se týče nařízení eh, a jednacího řádu Europolu, tak to by mělo být možné. Já si myslím, že tady rozhodně musíme hovořit o plném členovi a náhradníkovi. A poté samozřejmě spolupředsedové. To si myslím, že by byl jediný způsob, jak v podstatě zajistit kontinuity, protože takovýmto způsobem by předseda výboru Libe byl také tady předsednictví tohoto výboru. To si myslím, že je způsob, jak zajistit kontinuitu. To znamená, že každý členský stát by měl takovýmto způsobem také možnost vyslat na jednání výboru své lidi. A samozřejmě ve chvíli, kdy tam budou dva účastníci, tak volí pouze jeden. Pouze jeden z nich má samozřejmě hlasovací právo. A může nastat situace, kdy samozřejmě ti dva eh, spolupředsedové se budou měnit, vyměňovat, to je jasné. Děkuji a teď je paní Viada Silvia za Portugalsko. Prosím, máte slovo k návrhu, pozměňovacímu návrhu číslo 6. Máte slovo. Já jsem tady, děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, milí kolegové. Nebudu hovořit eh, anglicky, protože mohu použít svou mateřštinu. Děkuji, děkuji dámy a pánové. Jak před chvilkou už eh, říkal pan předseda, v průběhu našeho setkání v Bukurešti, tak v tuto chvíli máme co dočení s novou blokací v, sou, v souvislosti tedy s jmenováním našich zástupců na výboru na radě Europolu. Hovořili jsme o tom už v Bukurešti a tehdy bylo řečeno, že ten rotační princip je opravdu velmi důležitý. A náš parlament, stejně jak vidíte tedy z těch dokumentů, vlastně navrhuje tedy podle článku 5 hovoří tady o druhém účastníkovi. To znamená, že ten účastník zasedání musí tedy samozřejmě vycházet také z toho, kdo právě je tím stávajícím předsedou, protože tady existuje ten princip spolupředsednictví a myslíme si, že je to návrh, který je třeba zohlednit. Já si myslím, že kdyby byl zlo, zohledněn, tak dojdeme opravdu k řešení, které bude vyrovnané, které bude opravdu harmonizované a které bude zohledňovat názory a potřeby všech. Děkuji. Děkuji. A teď se dostáváme k našim kyperským kolegům. Pan Demetris Demetriu, vedoucí delegace, článek 10, prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji. Co se týče našeho pozměňovacího návrhu článku 5, tak ten vlastně vychází nebo se zakládá na základním principu, o kterém jsme ještě několikrát a opakovaně hovořili v Bukurešti na našem jednání. My si myslíme, že musí být jmenovan člen toho státu, který právě vykonává předsednickou funkci v Evropské unii. Pokud to bude tato, pokud tedy to bude pro stát důležité, že chceme zachovat eh, kontinuitu. A máme tady tedy ten vlastně princip eh, rotace, no tak eh, by to samozřejmě mohlo být možné. Samozřejmě můžeme jmenovat i jiný stát, pokud tedy bude nějakým způsobem zastoupen v Evropské parlamentu. Ale ten členský stát, který vlastně vykonává už předsednictví, by měl také nějakým způsobem rozhodovat o tom, kdo tedy bude vyslan do rady. Myslím si ale, že v každém případě se nám dnes nějaký ten konsenzus najít podaří, protože těch návrhů je více. Tak a teď za Riksdag Švédsko, šéf švédské delegace a bude hovořit o návrhu 11 a 13. Prosím, máte slovo, kolego. Děkuji. Když se podíváme na jmenování JSPG do správní rady, tak jak to vychází z pátého článku, tak tady hovoříme o automatickém pořádku, co se tedy týče toho statusu eh, pozorovatele v rámci tedy jednání správní eh, rady Europolu. My to tady nechceme nějak extra jaksi prodlužovat, ale myslíme si, že Prostě místo toho, abychom se tady hádali o jmenování, tak bychom se měli věnovat opravdu něčemu důležitějšímu. To znamená, že musí to fungovat autonomic, automaticky, musí to, se to řídit prostě tím rotačním eh, principem, tak, aby prostě všichni se drželi nějakého automatického společného principu. My samozřejmě rozumíme tedy těm argumentům, které zde zaznívají, nicméně si myslíme, že by všechny delegace z národních parlamentů měly mít stejné příležitosti a měli by, se, měli by mít možnost rozhodnout se tedy, jakým způsobem budou chtít eh, jednat a zároveň by měli mít možnost poznat také práci eh, správní rady. To znamená, pokud bychom tady nějakým způsobem chtěli zapracovávat nějaký automatický eh, pořádek, no tak se musím podívat na to, jak, jakým způsobem by to mohlo fungovat. Já bych možná ještě řekl pár slov ještě k dalšímu návrhu švédské delegace. Tady se tady se jedná vlastně o vstoupení v platnost a platnost jednacího řádu jako takového. Když se podíváme na článek 6.1, to znamená pozměňovací návrh k jednacímu řádu pouze po vstoupení v platnost, tedy pouze po té, co byly ty změny odsouhlaseny. To znamená, musí tady fungovat prostě jasné postupy, které budou i součástí zápisu. A kromě toho, v souvislosti s článkem 6,2 tak víme, že to je vlastně článek úzce související s konkrétním postupem. A tato skupina pro kontrolu ještě stále hledá, jak si to správné řešení. A je to jasné, prostě JSPG musí si ještě ověřit a zanalizovat ty postupy a proto říkám, že možná bychom prostě měli být připraveni na nějaké zásadní změny v jednacím řádu. Samozřejmě Jde o to, aby prostě ty věci, které nefungují, eh, se úplně vypustily, abychom se snažili ten celý jednací řád přizpůsobit co nejvyššímu eh, zefektivení. Pan Chris Peter. Kolega bude hovořit o návrhu číslo 12. Děkuji, paní předsedkyně. Co se týče tedy postoje Evropského parlamentu a jeho postoje ke správní radě Europolu, tak tady ten postoj, to stanovisko je zcela jasné. Musí se vybírat ze všech plnohodnotných členů, včetně tedy poslanců Evropského parlamentu. Hovoříme tady o mandátu na 18 měsíců plus 6 měsíců možného prodloužení. Tady máme ještě článek 3.3 delegace Evropského parlamentu s tímto návrhem nesouhlasí. Co se týče dvojky a článku 4.1, tak tady částečně Evropský parlament s tímto návrhem souhlasí, ale ještě se ptáme, jak tomu porozumět. Když tady hovoříme o takzvaných procedural motions, protože jsme se vlastně ptali, co to vlastně znamená, co to je za prvek, co za ním stojí. To znamená, ano, částečně s tím souhlasíme, ale pořád máme ještě trošičku nejasno v tom, co jsou ty takzvané procedural motions. Pozměňovací návrh číslo 3, 4, 4E1, tak tady s tím delegace Evropského parlamentu opravdu velmi ostře nesouhlasí. V Bratislavě jsme o tom jednali v dubnu 2017 a je to něco, co je prostě pro nás neakceptovatelné. Pozměňovací návrh 4 a jde o článek 4.2, právo na to klást otázky. Delegace Evropského parlamentu může podporovat část tohoto pozměňovacího návrhu, nicméně nemyslíme si, že je třeba měnit jednací řád, protože máme jasně stanovené pokyny, které všichni členové obdrželi minulý týden. A to znamená, ty pokyny existují a nemyslím si, že tady by bylo třeba bylo nutné přizpůsobovat tyto pokyny. Co se týče čtyř, čtvrtého článku 2, tady evropský, evropská delegace nebo jak si Evropský parlament může podpořit prakticky vše a třináctka, která se týká závěrečných ustanovení článek 6, tak tady delegace Evropského parlamentu nesouhlasí s tím pozměňovacím návrhem předloženým Švédskem. A to je tedy stanovisko delegace Evropského parlamentu. Děkuji. Děkuji spousta psaných příspěvků má co dočení se změnami jednacího řádu a máme tady další delegace, které v této souvislosti chtěly promluvit. Každá z nich dostane dvě minuty na svůj projev a budeme tedy pokračovat v chronologickém chronologicky podle data přijetí toho, těchto návrhů. A začne Maďarská delegace, pan Ištán Pitání, prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. V dop- dopise z května 2019 maďarská delegace poukázala na to, že by bylo vhodné, kdybychom na následujícím jednání jmenovali člověka, který vlastně bude za JSPG se účastnit jednání zprávy Rady Europolu. Děkujeme, děkujeme za to, že tedy tento nápad eh, byl zhmotněn a děkujeme tady za všechny doposavat vyvinuté snahy. My si myslíme, že co se týče mandátu a této funkce, tak musíme najít nějaké řešení, které bude dlouhodobé a udržitelné. Co se týče těch pozměňovacích návrhů předložených k, jednacími, k jednacímu řádu, tak my můžeme podpořit to, podpořit ten návrh, aby tedy předsedou byl člen nebo občan předsedající země, tak ano, to v souvislosti s kontinuitou je možné. My si myslíme v každém případě, že předsedou by měl být zástupce jednoho ze tří států právě předsedající trojky. Děkuji. Thank you. And then... Děkuji. A teď za Český senát. Máte slovo, kolego. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Mohu jenom potvrdit eh, slova eh, pana poslance Bžocha za poslaneckou sněmovnu Českého parlamentu. Eh, v podstatě se shodujeme až na tu možnost, že by JPSG zastupoval delegát parlamentu členského státu, který právě předsedá, případně z toho tria my navrhujeme na 18 měsíců a poslanecká sněmovna na 12. Každopádně eh, ale budeme také podporovat eh, tu revizi jednacího eh, řádu, která bude velmi podobná jednacímu řádu Kosaku. A budeme doufat, že nebude zapotřebí nějakého přehlasovávání a že vždycky tato organizace najde nějaký konzenz. Děkuji za pozornost. Děkuji a teď za Irsko. Pan O'Connor. Děkuji. Paní předsedkyně, já bych eh, rád sdělil stanovisko irské delegace k výběru eh, delegata eh, do JPSG. Eh, Euro, a do Europolu. Eh, my jsme to hodně eh, řešili na výboru pro spravedlnost a rovnost irského parlamentu, odkud pochází naše legace. Jednomyslně se ještě zástupci domnívají, že zástupce v řídícím výboru by měl být jmenován parlamentní delegací, která právě zastává předsednictví v Evropské unii v Evropském radě a mělo by to být omezeno na 6 měsíců, i když by to bylo možné eh, prodloužit za určitých okolností, pokud například eh, země, která zastává předsednictví, by nechtěla obsadit eh, tu funkci z nějakého důvodu. Myslíme si, že je to první a nejrovnější přístup, neboť umožňuje každému členskému státu dostat, každou, dostat stejnou příležitost k účasti v tomto výboru a je to také nejtransparentnější přístup a umožní národním delegacím plánovat dopředu eh, na dobu, kdy eh, tedy se zhostí té úlohy. Thank you. And then we have and contributions. Děkuji vám. A nyní eh, zástupce Národního schromaždění Slovenska měl vystoupit, ale nakonec nevystoupí. Protože tady nikdo není, je to tak? Takže teď budeme pokračovat eh, s výměnou názoru k navrhovaným změnám jednacího řádu. Máme několik řečníků, kteří eh, si chtějí vzít slovo. Takže pan Apel z Polska. Máte slovo. Děkuji vám. Důležité je, aby Europol nebyl jenom účinný, ale také transparentní. Proto Polsko podporuje všechny pozměňovací návrhy, jejichž cílem je aby eh, reakce eh, na eh, žádosti Europolu se dostaly co nejrychleji k svým adresátům. Ale také je důležité, aby Europol byl efektivní, aby byl dobře řízený, tak musí doba, kdy ten delegát bude vydán, tedy vyslán, musí, dostat, musí být poskytnutá doba k tomu, aby se obeznámil s tou agendou. Proto Polsko také podporuje 18-měsíční Eh, do funkční eh, období v předsednictvu, nebo ve vedení, pardon. Děkuji. Pan Emr z Německa. Paní předsedkyně, já mnohokrát děkuji. Nám jde o článek 4.1 jednacího řádu. Chtěli bychom, aby členové kontrolního výboru, to znamená my, eh, jsme k návrhu pořadu jednání mohli eh, sami činit eh, pozměňovací návrhy, pokud jde o eh, přijetí nebo oškrtnutí nějakých bodů na tom pořadu jednání až do dvou týdnů před zasedáním. Kromě toho bychom byli rádi, aby byla možnost Eh, změnit jedna, eh, pořad jednání během nějaké eh, rozpravy. Pokud například bude zřejmé, že na konci přijde nějaký bod, má být zařazen nějaký bod, ale už tam nebude spousta lidí kvůli letům a tak podobně, tak abychom ji mohli předřadit tento bod na jednání. A podle aktuálnosti tedy bychom i během zasedání mohli měnit pořadí eh, jednání. A eh, my samozřejmě jako kontrolní výbor chceme větší eh, prostor k ovlivňování pořadu jednání, proto navrhujeme změny ve článku 4.1. Děkuji. A teď paní Deli, Evropský parlament. Ne? Parlánec z Estonska. Děkuji vám, paní předsedkyně. Estonsko eh, by navrhovalo v souvislosti s tím jmenováním eh, členů eh, té řídící rady a jejich mandátem, že že, že, že tam mají být členové, eh, že, že tam má být jeden zástupců trojky a na to na 18 měsíců. Protože ten člověk, jakmile jednou bude jmenován eh, naším výborem, tak eh, se bude moci dovídat, jak, ta, jak ten výbor řídící funguje a bude k němu moci aktivně přispívat. Děkuji. Děkuji pan eh, Karakopoulos z Řecka. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, účast na EPSG a na té řídící radě eh, jsou velice důležité pro získávání informací, protože se jedná o specializované záležitosti a tak, aby ten zástupce eh, v tom výboru eh, měl eh, větší poznatky, tak musíme, nebo větší kvalifikaci, tak musíme dosáhnout lepší vyváženosti. Těch 12 měsíců je tak akorát, protože ten zástupce už bude tedy dobře obeznámen s chodem a také bude poskytovat správné informace EPSG o tom, co se děje na řídícím výboru. A poslední věc, nebo druhá věc, e, se týká toho rozhodování e, jednomyslného nebo e, koncenzuálního oproti kvalifikované většině. Konsenzus je základní nástroj eh, dosahování eh, rozhodnutí a eh, musíme jej chránit, i když dochází k rozporám, jako tomu bylo na zasedání v Bukurešti. Naším cílem by mělo být dosahovat jednomyslnosti při debatě a a tím, že budeme hledat společné, tedy společná řešení. Pokud ovšem nemůžeme nalézt prostor pro jednomyslnost, tak, jak bylo řečeno, tak se může hlasovat a bude moci eh, být eh, rozhodnováno eh, třičtvrtinovou kvalifikovanou většinou, tak jako na Kozaku. Děkuji. Děkuji. Teď pan Zapatos z Litvy závěrem. Bez mikrofonu. Omlouvám se. Litevská delegace by ráda podpořila eh, ten 18-měsíční termín, tedy eh, to 18-měsíční eh, funkční období zástupce ve řídícím výboru, protože účast trojky je velice důležitá tady. To by nám pomohlo zajistit kontinuitu nechápeme úplně ten eh, návrh na 12 měsíců, protože otázkou je potom, kdo bude eh, zastoupen. Jestli to bude stávající předsednictví, minulé předsednictví, nebo to budoucí. Na 12 měsíční období si také myslíme, že je příliš krátké protože eh, nebudeme schopni zajistit eh, kontinuitu. Takže proto navrhujeme 18 měsíců. Děkuji vám, vážení poslanci, za vaše pozměňovací návrhy, příspěvky a komentáře. No, v naší rozpravě budeme pokračovat zítra. A teď přistoupíme k dalšímu bodu na pořadu jednání, a sice výměna názoru s mm, panem eh, Věřařovským který je eh, zástupcem inspektora pro ochranu údajů, a profesorem eh, Pellegrinem, který je eh, členem Evropské rady pro spolupráci. Pardon, pro spolupráci s Europolem. So please, if you may. Dovolíte-li, mm, Teď před máme poslední eh, část našeho zasedání eh, před recepcí. Zhruba v 7 hodin eh, v Domě evropské historie. Ale předtím máme tady jednu zásadní věc a sice zprávu eh, Evropského inspektora pro ochranu eh, práv a spolu také zástupce eh, v Komise pro spolupráci s Europolem. Nejdříve tady mám zástupce tedy toho inspektora, pan Věvorovský a pan profesor Pellegrini. Ale ještě předtím, než vystoupí, tak já bych rád a žádám vás o pozornost, žádám vás o pozornost. Rád bych učinil něco, čemu jsem byl přinucen, bohužel, jako předseda eh, výboru eh, Libe tady v Evropském eh, parlamentu, výboru pro občanské svobody a spravedlnost, na prvním řádném zasedání po letní přestávce. protože eh, během letní pauzy nás zastihla eh, nejsmutnější zpráva o tom, že eh, zesnul inspektor, evropský inspektor pro osobní údaje pan Gianni Butarli, který byl, byl zástupcem Petra Skince a potom v obou funkcích, jako tedy zástupce a potom jako samotný inspektor ochrany údajů pravidelně navštěvoval zasedání výboru LIBE. Vedl pravidelné výměny názoru intenzivně s e, jeho e, členy a e, byl schopen naplnit tu funkci instituce, která se Eh, zabývá ochranou eh, soukromí a dat eh, a soukromých údajů občanů před evropskými institucemi a naplňoval tak práva evropských občanů zakotvená v chartě základních práv Evropské unie. A proto předtím, než se pustíme do tohoto konkrétního zasedání, bych vás rád požádal o minutu, o zachování minuty ticha a Eh, v, v připomínce Johnnyho Butterliho, který naplnil až, naplnil až do poslední chvíle svého eh, života eh, nároky kladené na jeho v úkol a byl schopen mm, naplňovat svou funkci, i když nemoc nakonec mu vzala život. My jsme mu složili hold na konferenci v Bruselu a já bych navrhl, abychom teď eh, vyjádřili úctu jeho památce minutou ticha, než se pustíme do dalšího jednání. Děkuji vám mnohokrát za tuto minutu, eh, za tuto minutu úcty a teď eh, přistoupíme k dalšímu bodu na pořadu jednání. A už tady máme oba eh, panelisty. čili zástupce inspektora a pana Vyjevjurovského a profesora Pellegriniho. Já bych vám akorát připomněl, eh, že Evropský úřad ochrany údajů je velice důležitá instituce, která sleduje eh, a zajišťuje eh, dodržování nařízení o Europolu v souvislosti s ochranou osobních údajů evropských občanů, zejména těch, kteří se dotýká zpracování jejich údajů a, a Poradním orgánem je právě eh, ten eh, orgán spolupráce s Europolem, kde jsou eh, zástupci Národních úřadů pro ochranu osobních údajů a Evropského inspektora ochrany práv a předkládají tedy příslušná doporučení. Spolupráci mezi Europolem a mm, tím poradním orgánem zatím funguje hladce, jak jsme slyšeli na posledním zasedání v únoru. To jsme velice rádi vzhledem k tomu, jak důležité je zpracování eh, dat. Ale teď si vyslechněme tedy eh, zprávy, které se týkají posledních šesti měsíců eh, spolupráce. Nejdříve pan Věvivrovský a pan, pan Pellegrini. A já jsem říkal, že potom bude debata, takže navrhuji, abyste ty otázky dali písemně. Nebo to že, to, že si chcete vzít slovo a potom vás vyvoláme hned po uh, proslovech. Já bych dal panu Vyvěrovskému uh, prostor asi na 12 minut. Eh, thank you very much. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, paní předsedkyně, vážení poslanci národních parlamentů, vážení europoslanci, je pro mě ctí mít možnost eh, seznámit vás se zprávou o činnosti Evropského inspektora ochrany údajů za poslední měsíce od posledního jednání. I když samozřejmě bych byl rád, kdybych to nemusel dělat já, a kdyby eh, můj přítel Giovanni Butarelli tady teď vystupoval, jak obvykle činil na jednáních této skupiny. Vidím, že eh, tady jsou většinou lidé, kteří už se dříve účastnili práce této skupiny, ale jsou tady i někteří noví členové, noví europoslanci a dovolte, abych tedy zdůraznil, že Evropský inspektor ochrany údajů se zabývá problematikou ochrany údajů v souvislosti se všemi evropskými institucemi, orgány a agenturami na základě nařízení, které se týká evropských institucí a je to eh, obdobné nařízení jako GDPR, ale eh, pak tady jsou ještě specifická pravidla týkající se nařízení o Europolu. A zároveň spolupracujeme s národními inspektory ochrany údajů, a to ze zřejmých důvodů. My eh, si uvědomujeme, že většina údajů o určité instituci je získávána na národní úrovni, kde je, vlastně vznikají tyto údaje, jsou tam zpracovávány a proto tady spolupracujeme i s úrovní členských států. To znamená, že na obou úrovních je nezávislý dozor a od 1. května 2017 se snažíme spolupracovat. Děkuji mnohokrát za ten hold, který jste vzdali Giovannimu Butarelimu a jeho práci v této oblasti. Já bych vás chtěl ujistit, že eh, navážeme na tuto jeho práci v úřadu inspektora ochrany údajů, tak jak je plánováno dle nařízení. Já jsem byl spolu s Giovannim Butarelim, byl eh, zvolen na stejný mandát do 5. prosince tohoto roku a k 5. prosinci 2019 Rada a parlament budou volit nového inspektora ochrany ochrany údajů. Pokud jde o dozor nad zpracováním údajů u těchto orgánů činných trestném řízení. Víte, jaké to sebou nese výzvy a nebudu tady ztrácet čas tím, že bych to zdůrazňovala, ale chtěla bych přece jen zdůraznit skutečnost, že máme stále obsáhlejší databáze, obsáhlejší zdroje, které jsou v rukou tedy těch eh, orgánů činných v trestném řízení a výpočetní systémy jsou stále složitější. Ty výpočetní systémy, které používá Europol, eh, slouží Europolu a jeho cílům, ale zároveň usnadňují spolupráci mezi policejními orgány a dalšími orgány v jednotlivých zemích. Takže jsou to vlastně dvě části, dvě strany jedné mince. Spolupráce Eh, s koordinačním orgánem, který zastupuje eh, pan Pellegrini, umožňuje kvalitní tedy koordinaci na všech úrovních. Za poslední měsíce eh, ty nejdůležitější činnosti můžeme rozdělit na část spolupráce a část dozoru nebo dohledu. Pokud jde o tu spolupráci, to je prakticky každodenní spolupráce s Europolem. Eh, s Euro, mm, je to tu tým, který má na starosti přímo ochrany údajů a potom tým, který eh, se stará o výpočetní systémy, které Europol používá. Eh, máme schůze jednou za dva měsíce, je to tedy společná schůze Inspektorátu ochrany údajů a Europolu a na těchto schůzích a jednáních se eh, si vyjasňujeme, co je důležité pro nadcházející týdny. Dozorčí eh, orgány nebo ta dozorčí práce je samozřejmě náročnější. Časově jsou tady informace, které Europol poskytuje dohledovým orgánům informace získané v, při operativní činnosti, mohou to být možná narušení eh, ochrany údajů a možné transfery údajů do třetích zemí. Hlavní eh, činností je analýza projektu Europolu my provádíme operativní analýzu pro specifické oblasti trestné činnosti, jako je dětská pornografie, kybernetická činnost, obchod s drogami, organizovaná trestná činnost, eh, trestná činnost na majetku a eh, terorismus. A my vždy to sledujeme, když Europol zahájí nebo ukončí nějakou operativní činnost. Pokud jde o porušení eh, nebo narušení údajů, tak to, o to musí být vždy informován EDPS, jak je uvedeno v nařízení eh, v rozumné lhůtě. Není přesně stanovená časová lhůta jako v GDPR, ale snažíme se eh, získávat tu informaci bezodkladně od Europolu. Přenos eh, údajů do třetích zemí. se kterými není operativní dohoda pro výměnu údajů. To se týká výjimečných okolností, e, kdy to je třeba na podporu nějakého vyšetřování. Za těchto výjimečných okolností je možné e, transferovat ty údaje mimo Europol, ale EDPS o tom musí být vždy informován. Potom obecné konzultace, to jsou situace, kdy se snažíme pomáhat Europolu v jeho obecné činnosti. Příkladem takových konzultací z minulého měsíce to jsou například modelová pracovní ujednání Europolu s třetími zeměmi, kde jsme si snažili vyjasnit ustanovení, eh, které umožňují výměnu neosobních údajů v případě, že by Europol musel použít jednu z výjimek, které jsou uvedeny v nařízení o Europolu v článku 25. Potom od března 2019 se snažíme posuzovat všechny možné scénáře Brexitu a e, především ten, tu nešťastnou možnost, že by došlo k takzvanému Brexitu bez dohody protože to by vyvolalo problémy s dostupností údajů pro Europol a pro orgány ve Spojeném království. Snažíme se připravit řešení, které bude fungovat hned od prvního dne eh, pro budoucí spolupráci s příslušnými subjekty. Samozřejmě pravidla spolupráce připravuje Europol a jeho správní ráda, ale snažíme se jim být v tom nápomocní. Druhý příklad takové spolupráce či konzultace s orgánem inspektora, to je problematika eh, eh, těch FIU, eh, které vyhledávají vazby mezi podezřelými finančními transakcemi a odhalují trestnou činnost. Je to především prevence praní špinavých peněz. Výměna FIU probíhá eh, přes síť, která, kterou provozuje samotný Europol. A my jsme diskutovali o vhodném řešení a o budoucím návrhu pro tuto síť se samotnou institucí a i s eh, inspektoráty ochrany údajů v jednotlivých zemích, protože jsme zaznamenali, že existují veliké rozdíly v definici toho, co je podezřelý, zda to jsou Eh, zda je možné tady takto zpracovávat údaje pouze podezřelých osob, ale myslím, že pan Pellegrini o tom bude hovořit ve své prezentaci. Také jsme vedli konzultace týkající se zpracovávání eh, údajů o nové činnosti, kdy zkoumáme, zda to je účelné, zda tady nejsou nějaká vysoká rizika. Je třeba provádět eh, posouzení dopadu o zpracování údajů a taková situace musí být předem konzultována s EDPS. V loni proběhlo šest takových konzultací. Poslední stanovisko je ze září tohoto roku. Je, jsou to možnosti přistoupení Europolu k údajům PNR v souvislosti se směrnicí o PNR. Také jsme zahájili šetření z vlastní iniciativy o otázkách, o kterých jsme se dozvěděli v rámci inspekčních činností. V roce 2019 jsme zahájili čtyři šetření takového typu stížnosti. Musím připustit, že jsem překvapen nízkým počtem stížností, které přicházejí na EDPS. Zatím to byly pouze dvě správní stížnosti, které jsme prošetřovali. A konečně inspekce, to je poslední část mé dnešní prezentace, eh, samozřejmě uhelným eh, kamenem činnosti EDPS je právě toto. My děláme hloubkový audit právních a technických aspektů zpracování údajů. Zatím jsme provedli tři eh, eh, inspekce. Poslední byla v červnu a Ehm, dokumenty pak byly zpracovány v EDPS. Zaměřujeme se na problematiku boje s praním špinavých peněz, financování terorismu eh, a nelegální činnosti na dark webu. Ehm, zkoumáme také, jak Europol používá výjimky pro předávání údajů do třetích zemí a také zkoumáme nové postupy ehm, členských států při zasílání eh, vysokoobjemových dat do Europolu nebo v případě, že se jedná tedy o vysoké množství osobních údajů, kterými disponují orgány činné v trestním řízení v rámci trestních šetření. Také zkoumáme eh, šifrovací metodiku Europolu a soulad s předchozími doporučeními. To děláme ve spolupráci s odborníky eh, jednotlivých eh, úřadů pro ochranu údajů, Eh, inspekční zpráva potom se zasílá výkonné ředitelce Europolu a také je o tom informována ta koordinační rada. Také máme cílené inspekce, to by pro vás mohlo být zajímavé. Cílená inspekce programu pro sledování eh, financování terorismu TFTP, to je dohoda s USA, tuto inspekci jsme učinili v únoru letošního roku a ten rozsah spočíval v ověření úlohy Europolu na základě dohody TFTP, která se omezuje na ověřování žádostí, které jsou posílány přes takzvaný SWIFT. Europol nemá přístup k samotným žádostem. My jsme vypracovali osm doporučení, jak zlepšit ověřování eh, a tu příslušnou metodiku. Zpráva byla původně v utajeném režimu i kvůli očekáváním americké strany ale eh, už to bylo tedy odtajněno a ta zpráva bude zveřejněna na stránkách EDPS v nadcházejících dnech, a to včetně doporučení s výjimkou jednoho doporučení, u kterého jsme usoudili, že by mělo zůstat v režimu utajení, protože se jedná o eh, doporučení technické povahy. EDPS bedlivě sleduje provádění těchto doporučení Eh, která byla formulována během inspekce. Takže to byly asi důležité, nejdůležitější věci za poslední měsíce a samozřejmě jsem připraven zodpovědět eh, otázky týkající se jednotlivých těchto činností. Děkuji. Děkujeme, děkujeme a teď bude hovořit pan profesor Pellegrini. Je vedoucí za European Corporation Board. Takže máte 12 minut, takže nám tam ještě zbývá trošičku manévrovacího prostoru na otázky a odpovědi. Pokud chcete tedy otázky položit písemně, můžete. Děkuji, děkuji, děkuji, pane předsedo, paní předsedkyně, vážení členové Evropského parlamentu. Jako vedoucí, jako předseda Europol Cooperation Board je pro mě opravdovou ctí a opravdu potěšením, že vám mohu něco povědět o aktivitách a perspektivách ECB i v souvislosti s tím, o čem jsme hovořili v únoru minulého roku. Jak jistě víte, eh, nařízení o Europolu z 2694 vstoupilo v platnost 11. května 2016. Známe ho jako nařízení EDPS, jako dohledový orgán pro, všech, pro zpracovávání osobních údajů v souvislosti s aktivitami evropských institucí, agentur a dalších úřadů. To znamená, je třeba zajistit opravdu právní zacházení se všemi těmito e, informacemi. Z tohoto důvodu článek 45 nařízení o Europolu stanovil nebo nechal vytvořit takzvaný Europol Corporation e, Board který jehož členové tedy pocházejí z EDPS a z národních úřadů DPA. Tato opravdu velmi dobrá spolupráce v rámci ECB podle článku 44 a 45 nařízení umožňuje opravdu koordinovaný dohled nad všemi toky informací a údajů, tak jak si to přejí také spoluzákonodárci. Co se týče provozní stránky, ECB má půl na mezinárodních expertů, kteří se účastní společných inspekcí Europolu, které jsou organizovány EDPS. Tato spolupráce je zcela zásadní pro to, abychom měli opravdu přesné znalosti a informace o fungování Europolu. A díky tomu také národní úřady vědí, jakým způsobem provádět inspekce na národní úrovni a díky tomu také podporujeme a posilujeme evropskou síť znalostí a profesních vztahů. Co se týče ECB, tak ta se setkává každý šest měsíců. V průběhu posledního setkání 8. května 2019 ECB odsouhlasila svou zprávu o aktivitách pro roky 2017 a 2018, stejně tak jako aktualizovanou verzi V1.1 svého pracovního programu pro léta 2018 až 2020. V těchto dvou dokumentech najdete syntézu opravdu toho minulého současného současného i, budouce, i budoucího. A teď si některým z těch bodů budeme společně věnovat. ECB nedávno vydalo stanovisko v souvislosti s dvěma tématy. V únoru 2019 vydalo stanovisko týkající se systému ETS a varovalo, že tady existuje riziko ne právního nebo nelegálního přezhra, nelegální přeshraniční výměny geolokačních informací. V tomto měsíci ECB poslalo předsedovi takzvaného FI Unit eh, své stanovisko v souvislosti s nemožností e FIUNET Eh, nějakým způsobem profitovat a mít prospěch z technické a technologické infrastruktury pro výměnu informací, což je v rozporu s mandátem Europolu. To znamená, abychom zajistili opravdu správná správný právní základ a také všechny operativní provozní nástroje, třeba zajistit, že všechny, všechny nástroje pro výkon práva budou fungovat efektivním způsobem a všechny údaje budou zpracovány řádným způsobem. To znamená, že v souvislosti s jakýmikoliv dalšími budoucími aktivitami, které bude vykonávat Europol, tak všechny musí být, v souvisl, musí být eh, součástí právního rámce nebo musí ho eh, respektovat a to je přesně to, co musí eh, být právně stanoveno. Otázka adekvátního mandátu a dohledu není, se samozřejmě neomazuje pouze na tyto případy. Máme tady spoustu nových eh, složek informačních systémů, které jsou vlastně takovými suverénními složkami, stejně jako ETIAS nebo Evropský systém informa- eh, registr o cestovních eh, údajích a autorizační systém EES, stejně také jak tedy ty zmiňované systémy. Kromě toho, tady musíme zajistit interoperabilitu mezi těmito systémy. A v tomto, v tomto smyslu jak jsem již říkal, potřebujeme lepší propojenost, která ale zároveň si vyžaduje adekvátní dohled a tak, abychom zajistili přiměřenost e, vykonávání e, základních práv. Jedním z hlavních nástrojů GDPR, eh, které vlastně máme od 25. května 2008, je právě EDPD, které má zajistit, který má zajistit vyšší úroveň spolupráce mezi všemi zúčastněnými stranami. Vycházejíc z tohoto nového rámce, Evropští spoluzákonodárci definovali nový způsob integrace jednotných, eh, jednotlivých ad hoc koordinačních skupin, jako například eh, systém, jako je, jak jsem již řekl, CIS, Eurodac, anebo Schengenský informační systém, anebo VIS. To znamená, vše se musí odehrávat pod záštitou EDP, B, tak, jak z toho vychází z nařízení 45 2001. Stále je to tedy předmětem diskuze v rámci podskupiny pro výkon práva BTLE v rámci EDPD. To znamená, to jsou věci, o kterých eh, se stále hovoří a bude hovořit. ECB i do budoucna zvažuje integraci nebo inkluzi tohoto procesu tak, aby aktivity evropských suverénních informačních systémů byly konzistentnější a propojenější. Nicméně potřebujeme tady také pozměnění nařízení o Europolu, které zajistí takovouto integraci, která by se stala poté opravdu realitou. Potřebujeme tedy opravdu efektivní naplnění misí, které si ECB stanovila jako svou prioritu. Jednou z misí ECB je zajistit ochranu osobních údajů. A samozřejmě z toho důvodu, aby všichni mohli, ehm, aby práva všech lidí byla respektována. To znamená, proto máme také brožuru Know Your Rights, poznejte svá práva. V tomto smyslu lidé mohou být občas zmateně nebo se mohou cítit opravdu ztraceně v rámci eh, bezčetnosti evropských eh, systémů a procedur a postupů. Proto potřebujeme společný rámec dohledu, který by byl společný pro všechny, který by byl přístupný všem a v rámci něhož by bylo jednoduché najít všechny informace týkající se ochrany Eh, osobních údajů nezávisle na systému, o kterém právě hovoříme. Z toho důvodu se i ECB chce s EDPD tohoto projektu účastnit. A všichni si uvědomujeme, že EDPS e je poskytovatelem technologického řešení jak pro ECB, tak EDPD. Další důležitou věcí je výměna informace mezi Europolem a třetími zeměmi. V tuto chvíli Europol je součástí nebo spolu signatářem dohod o spolupráci se třemi, s osmi třetími zeměmi. S Albánií, Austrálií, Bosnou, Hercegovinou, Kanadou, Kolumbií, Gruzí, eh, Islandem, Lichtensteinskem, Republikou Moldova, Monakem, Černou horou a Severní Makedonii. Článek 25.4 nařízení o Europolu hovoří o e, nutnosti verifikace všech dohod o spolupráci ze strany Evropské komise, a to do roku 2021. Všechna tato, všechny tyto země mají své vlastní zákony o ochraně údajů a mají také své úřady pro kontrolu ochrany údajů. Je přesto nutné, aby tyto společné dohody se třetími státami byly revidovány, a to z mnoha důvodů první řadě výměna osobních údajů s těmito zeměmi nemo, nemůže přestat nebo se zastavit po uplynutí lhůty. Za druhé, 20. prosince 2017, pardon, 2017 komise přijala osm doporučení pro rozhodnutí rady, které by měly umožnit eh, otevření vyjednávání o mezinárodních dohodách mezi Evropskou unii a osmi třetími státy mezi něž patří Alžír, eh, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Maroko, Tunisko a Turecko. Takovéto mezinárodní dohody by vlastně vytvořily novou právní strukturu a základ pro výměnu osobních údajů mezi Europolem a úřady v těchto třetích zemích v souvislosti se snahou eh, bojovat proti závažným zločinům a terorismu. A proto také byla přijata eh, odpovídající rozhodnutí ze strany Rady 4. Eh, června 2018. ECB eh, e považuje za důležité aby všechna, ty, všechny tyto dohody respektovaly obecný právní rámec a standardy podle směrnice EU 2016-618. Tento rámec by vlastně zajistil Eh, řádný rozsah eh, působnosti a aplikovatelnost tohoto práva v souvislosti také se snahou verifikovat nebo zajistit v podstatě kontrolu dodržování těchto principů vycházejících eh, tedy z, toho, z této směrnice. Tak, jak se píše v dopise z 19. srpna 2019 Evropská komise píše, že ECB se zavizuje, že bude doprovázet tento proces verifikace a přeskumu. A zcela na, na závěr řeknu, stejně jak jsem to říkal už posledně, chci opravdu vyzdvihnout, že Eh, Europe, Europol Cooperation Board je opravdu zavázán k tomu, aby se držel již i v eh, zmíněných úloh, aby fungoval transparentním způsobem a udělal všechno pro to, aby, byla chráněny, aby byly chráněny osobní údaje. ECB proto také vítá dohled ze strany JPSG v souvislosti s těmito velmi důležitými e, údaji nebo záležitostmi. Jejíž hlavním cílem je právě zajistit ochranu osobních e, informací, údajů a zlepšení spolupráce. Uh, Děkuji a teď zahájíme výměnu názorů. Maximální řečnická doba na poslance jsou dvě minuty a nakonec dáme eh, slovo panu Věvorovskému a mm, Pelegrinimu. Nejdříve pan Breher. Prosím, Evropský parlament. Děkuji vám. Já mám několik otázek na zástupce Evropského inspektora ochrany údajů. A sice ochrana údajů, to je eh, eh, tedy eh, sledování, sledování datové komunikace, to je to, ten největší zásah Europol Eh, zavádí znovu zavedení takovéto politiky eh, eh, pod jménem omezená, omezené ukládání dat. Kromě několika skupin se to týká celé populace. Například Europol uspořádal seminář k ochraně k matici o ochraně údajů a já jsem se chtěl zeptat, jestli vy jste nějak do tohoto zapojení a jestli si myslíte, že vyloučení určitých eh, profesí vylučuje eh, nebo eh, uspokojuje ta kritéria Evropského soudního dvora ohledně toho, že musí být vazba mezi člověkem, jehož data jsou uchovávána a, a nějakou závažnou trestnou činností, což si myslím, že tento systém nesplňuje. A potom druhá věc je tady dohoda SWIFT-FTP. E Ukázalo se, tak jak jsme eh, naznačili výboru Liba, mm, že USA eh, ukládá data eh, získaná v tomto, podle této dohody navždy, protože orgány prostě nepodávají o tom žádné zprávy. Takže co navrhujete, že by se s tím mělo udělat? A proč komise došla k závěru, že v zase všechno, eh, v zásadě všechno je v souladu s tou dohodou. To nechápu. Vními tak. Z německé delegace, prosím. Děkuji, hm, že mohu položit otázku. Už se tady uh, hovořilo o přeskumu dohod se všemi zeměmi uh, do uh, roku 2020, jestli se dodržuje uh, nařízení ochraně údajů. Mě trochu ponásleduje otázka, jak uh, se 1.11. bude zacházet uh, s údaji z Velké Británie. Uh, Teď to vypadá, eh, že vůbec nebude žádná dohoda. Velká Británie bude tedy eh, při nejlepším třetí země a nemůžeme čekat na uzavření nějaké dohody. Takže co budete dělat, pokud je o ochranu údajů, když nedojde k, žádnému, eh, k žádné dohodě do 1.11. tohoto roku? Děkuji. Paní Kiníči, Evropský parlament. Grazie, grazie, signor. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem eh, bych se chtěla zastavit s takovou osobní eh, poznámkou. Chci poděkovat panu Lopezi Aguilarovi za to, že na začátku tohoto bloku připomněl Giovanniho Buttarelliho. Byl to můj drahý kolega a přítel. Znala jsem ho po 30 let a myslím, že on právě vnuknul ten rozhodující impuls činnosti EDPS a chci tedy poděkovat za tuto vzpomínku. Děkuji také našim hostům za prezentaci své práce a za to, že nám eh, poskytli zajímavé údaje. Já mám otázku eh, týkající se sítě FIU. FIUNET. To je decentralizovaná síť, kterou provozuje Europol, propojuje Financial Intelligence Unit eh, z jednotlivých členských států. Eh, ve směrnici eh, o výměně informací mezi FIU eh, a represivními orgány je toto také zmíněno, to je směrnice z roku 2019 a je to tam označeno jako jeden z nejdůležitějších nástrojů a funguje to vedle systému Siena. To jde o doporučení, která už jste formulovali pro Europol. Mě by zajímalo, jaká zlepšení, jaké zásahy by podle vás mohly být provedeny ve FIUNET, tak aby tato síť byla posílena, především v souvislosti s tou zmiňovanou směrnicí z roku 2019 o výměně informací mezi finančními orgány, eh, orgány FIU e a eh, represivními orgány protože finanční úřady získávají stále více zajímavých informací, které a často mají přeshraniční charakter. Děkuji. Thank you. And that... Děkuji vám. A teď paní eh, Dali z Evropského parlamentu. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem nová na tomto výboru, takže se snažím se v tom ještě vyznat, eh, v těch vztazích mezi Europolem a eh, Evropským úřadem ochrany údajů. A pokud se podíváte na informační systém Europolu a řeknete, že zpracování údajů o migrantech v hotspotech, které inspektor kontroloval v posledním roce, například tak, jak to funguje. Pokud já vím, tak Frontex eh, eh, se někoho ptá a pokud eh, je tam nějaké nebezpečí, tak se dělá kontrola. Takže jaké kontroly dělá Europol? Eh, a ověřují se data, snímají se otisky, konzultují se s třetími zeměmi a pokud ano, tak eh, jak eh, budeme působit proti politickým předsudkům. Pokud někdo utíká před politickým pronásledováním, tak se nedostane pěkné vysvědčení od, svých, od své vlastní policie. A potom samozřejmě bezpečnostní rizika jakým způsobem eh, může eh, se ten člověk eh, odvolat nebo to kontrolovat a mm, jak inspektor ochrany údajů vlastně tohleto všechno kontroluje a, a mm, došlo k nějakým nápravným krokům a, a, a nebo nebylo třeba nic moc napravovat. Pokud já jsem to pochopila, tak pokud jde o ter- financování terorismu, tak to šetření teď bude zveřejněné. Budou zveřejněny všechny odstavce nebo eh, něco z toho bude redigováno. A mohli byste také vysvětlit, eh, říkali jste, že byl poměrně malý počet eh, stížností, tak jaké stížnosti byly považovány za nepřípustné, abychom měli tak trochu představu. Děkuji. A nyní dostává jej slovo pan Věvirovský. Děkuji. Pokusím se odpovědět na ty otázky a eh, eh, tím, že začnu s problémem ukládáním údajů. Pan Bere se ptal na to tež na zasedání Libe s Europolem. A musím říci, že já eh, to vidím trochu jinak tu obecnou myšlenku eh, mm, povinného ukládání dat a všechny ty další aspekty. Jedinou věc, kterou mohu eh, říci z pohledu EDPS, protože těžko eh, tady můžu mluvit za Europol a jeho názor k věci vyjadřovat. My si myslíme, že ukládání jako proces je něco, co existuje a existovat nějak bude. Otázkou je, do jaké míry to může být povinné. Nejdůležitější je eh, právo na přístup k těmto údajům. Kdo má právo k eh, těmto eh, údajům přistupovat? Jaké instituce? Jaké síly? Z jakých důvodů a kvůli jakým šetřením? Budou tedy mít možnost hledat ta data hledání nových eh, kriminálních aktivit, nebo se bude jenom hledat eh, důkazy pro vyšetřování eh, stávajících věcí? Většina lidí, kteří jsou tady, asi ví, že obdobná debata se vedla i na soudním dvoru a byl tam případ, čtyři spojené případy organizací které napadaly eh, to, jak ten proces uchovávání eh, údajů eh, vypadá v praxi. A my čekáme na další verdikt účetního dvora, pardon, mm, soudního dvora. V tuto chvíli neprobíhá hromadné ukládání a uchovávání dat. Určitě jsou tady rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, pokud je o jejich praxi sběru údajů a, a jejich ukládání eh, povinné. A to potom vede k rozdílu mezi údaji, které eh, dostává Europol eh, od jednotlivých členských států. Jsou velké rozdíly mezi metadaty o telekomunikaci a o internetu, kterou, která dostává Europol. A to je velký předmět naší činnosti. Pokud je o SWIFT, a to, eh, co souvisí s TFTP, tak my eh, jsme si vědomi velice omezeného dopadu, který Europol má na každodenní činnost institucí, eh, na které se stahuje dohoda TFTP. Tohle by určitě mělo být součástí posouzení toho procesu, které právě probíhá po novém nařízení eh, pro, o ochraně údajů. Zpráva eh, samotná po té inspekci, celá ta zpráva eh, bude zveřejněna. Je tam jenom jedno technické doporučení a, a to bude reakčně vypuštěno. Osm doporučení, tedy sedm bude vidět a zbytek toho dokumentu bude také vidět. Čili tohle je změna, ale hm, rozhodli jsme se, že ten dokument určitě musí být eh, ve veřejné doméně. Brexit. Ten samozřejmě vytváří problémy, které se částečně vyřeší v eh, dohodě, pokud bude mít dohodu nějakou. Eh, ovšem v případě odchodu bez dohody budeme muset ze dne na den řešit velkou změnu ve spolupráci Británie a Europolu. Začali jsme pracovat na dvou eh, řešeních zároveň. Prvním je řešení, které eh, stanoví, co se bude dít 31. října, jaká data může eh, Europol i nadále získávat a která data a si můžeme vyměňovat a za jakých okolností z Británii. Tenhle dokument se stále připravuje, ale eh, jsme si jistí, že eh, Europol a řídící výbor jej přijmou. A jde o to, aby spolupráce mezi orgánečními trestními řízení v Europolu byla alespoň eh, funkčně efektivní po tomto. Musím mít na paměti, že první den nebudeme mít oficiální dohodu mezi eh, Británií a EU o budoucnosti této spolupráce. Čili tohle eh, se teď chystá. Zároveň eh, se tady bavíme o možnosti hm, modelu spolupráce. při předávání těch údajů do třetích zemí a zpátky. Tohle to samozřejmě spočívá a s, to souvisí s tou debatou o těch osmi zemích, se kterými mm, mm, data může, rada může provádět výměnu. Některé, a souvisí to se Středním východem, ale nemáme příliš informací o, o změně v této spolupráci. Akorát víme, že jsou neformální rozhovory mezi eh, zástupci komise a těchto třetích zemí, nebo že byly zahájeny. Pokud je o FIUNET, eh, tak eh, o tom bude hovořit pan Pellegrini a já bych akorát zdůraznil, že náš hlavní problém je, že ten, ta činnost FIUNETu obsahuje také údaje eh, o více lidech, než je, je schopen zpracovávat eh, Europol podle svého mandátu. Což je škoda, tak trochu, protože vidíme, že FIU.net může být velice účinný nástroj spolupráce, ale na druhou stranu eh, zákonnost stojí na prvním místě. Hmm, pokud jde o výměnu eh, v údajů mezi eh, orgány v trestním řízení. Myslím, že tady je vidět hladká spolupráce mezi Europolem a EDPS. Pokud jde o tu otázku FIUNET, jak by bylo zdůrazněno v otázce, tato síť je původně decentralizovaná síť, kterou spravují samotné členské státy a vznikla na základě bilaterálních dohod mezi jednotlivými zeměmi o tom, že si budou zájemně vyměňovat informace. Technická infrastruktura, která byla tehdy navržena, eh, byla uspůsobena tomuto modelu a také na základě výměn peer-to-peer. -to -peer. A teď tady vzniká problém, že kvůli úspěchu tohoto zařízení ta technická infrastruktura uh, už eh, není funkční, protože je přehlcena všemi informacemi, které se vyměňují mezi jednotlivými stranami v tom systému FIUNET. A z těchto důvodů eh, Europol do toho zasáhl jakožto technický poskytovatel aby došlo k centralizaci technických prostředků na základě současného systému Siena, aniž by eh, byla narušena právní struktura toho systému. A jak řekl pan eh, Věvorovsky, byly tady problémy v souvislosti s tím, že síť eh, FIONET je vlastně spouštěna nějakými systémy eh, určitých mezí. Pokud nějaká transakce přesahuje nějakou mez, tak se ten systém spustí a informace začne v tom systému obíhat. Ale ta systéma z povahy věci eh, samé se netýká podezřelých. To znamená, že tady může obíhat i informace o nepodezřelých v tom systému. otázkou je, že my se tedy díváme na mandát Europolu, tak Europol může zpracovávat pouze informace týkající se podezřelých osob. Další problém je, že když eh, diskutujeme eh, o těchto problematikách, tak v některých právních systémech ani není právně definováno, kdo je podezřelá osoba, což může vyvolat určité problémy ohledně právního základu pro používání tohoto systému u podezřelých osob. A moje odpověď by tedy byla dvojí. Řekl bych, že nemůžete mít technické řešení právního problému. Jak už jsem říkal, otázkou je, Jaký právní základ si představujete pro síť FIUNET? Pokud centralizujete informace, tak se e, bude jednat o proces, který už není na základě mezistátních dohod, ale ten proces sám o sobě bude vyžadovat určitý dohled. A smyslem nebo problémem je, že dnes neexistuje vlastně dohled nad tím systémem nebo nad tím potenciálním systémem a je tedy třeba to organizovat na nejnižší úrovni. Já tady tedy volám potom, aby buď vznikl technický systém, který vyhovuje tomu principu peer-to-peer v současném systému, či se ten problém odsune do blízké budoucnosti, anebo je třeba zvážit celou právní strukturu toho systému, což by pro některé členské státy mohlo znamenat, že budou muset zvážit status subjektů v tom FIONETu. A ten systém peer-to-peer -peer byl definován jako takové řešení, které umožní obejít některé právní problémy. A ty právní problémy je třeba řešit, chcete-li, aby ten systém byl plně funkční a abychom tady eh, se dostali z té současné situace. Myslím si, že ten právní problém se musí řešit od samého počátku. Děkuji. Já ještě stručně zareaguji na otázku ohledně hotspotů. My poskytneme strukturovanější odpověď písemně, ale mohu říci, že jak Europol, tak Frontex spolupracují s národními policejními složkami členských států a Europol funguje na základě žádosti národních orgánů, především těch policejních. A členské státy také mají přímý přístup eh, do EAS a sledují se údaje v databázi Europolu, kde tady jsou pouze data nebo údaje o podezřelých, ale rozuměla jsem, že vaše otázka se týkala i spolupráce s třetími zeměmi. A tady, když dovolíte, bych odkázal na písemnou odpověď, kterou připravím. A druhá věc, eh, stížnosti. Stížnosti, které jdou na EDPS, se obvykle týkají nedostatečného přístupu k údajům, které eh, ukládá Europol. To znamená, že tady nebyly eh, poskytnuty informace o tom, zda ty data jsou uchovávány Europolem nebo ne. Ale jak jsem říkal, z těch stížností, které jsme dostali, eh, je polovina nepřípustná, protože ne, ty stížnosti nebyly poslány správnému adresátovi. Vážený pane profesore Pellegrini, vážený pane Věvěrovsky, chtěla bych vám mnohokrát poděkovat za vaše prezentace a děkuji kolegům za zajímavé otázky a komentáře. Tak i když dovolíte, teď jsme se, eh, eh, teď máme za sebou přes čtyři hodiny diskusí a myslím si, že to bylo užitečné pro nás všechny. Děkuji za vaše příspěvky, za spolupráci, za účast, za pozornost. A teď už bych vás jen, eh, mám chtěl jen připomenout, že vás srdečně zveme na recepci, kterou pořádá Evropský parlament v prostorách eh, Domu evropské historie. Je to jen pár minut pěšky odsud. Eh, ti z vás, kteří neznají rozložení evropských institucí, mohu oznámit, že e, vlastně tady budou e, pracovníci, kteří vám budou ukazovat e, cestu, nebo vás dovedou do domu evropské historie. Ta recepce bude příležitostí pokračovat v těchto našich diskusích. A ty diskuse budou takové neformálnější a jako hlavní řečník tam vystoupí náš komisař pro bezpečnost, pan Julian King, který bude mít krátký projev při příležitosti eh, tohoto schromáždění a chci eh, ještě oznámit, že zítra budeme pokračovat v 9 hodin v tomto stejném sále a prosím, eh, ponechejte si své vysačky, to je vlastně váš identifikační průkaz zde. Dostanete se s těmi vysačkami jednak do toho domu evropské historie a také zítra znovu do Evropského parlamentu v 9 hodin. Děkuji vám všem a za chvíli se zase uvidíme.